a e, oproti pravidlům ukrajinské legislativy svou mandantku nesmí navštívit. E, rád, se, rád bych vás o tomto informoval. E, děkuji vám za tuto informaci, bytě politování hodná. Ukazuje nám, jak vážná situace na Ukrajině je a jakým způsobem eskaluje a jak důležité následné kroky ze strany parlamentu ve smyslu přijetí tohoto usnesení skutečně jsou. Tím tady jdeme na hlasování, kolegové. Zpráva Tajn. Je to jediné jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Angenomen. Přijatom. Zpráva a paní zpravodajka si přeje slovo, prosím. Paní kolegyně? Eh, vážení kolegové a kolegyně, hovořila jsem se všemi frakcemi a eh, ráda bych odložila hlasování o legislativním usnesení. Nastávající řecké předsednictví zcela překvapivě mne kontaktovalo a rádo by jako první předsednictví vůbec přijalo náš návrh. Chce